které musíme věnovat patřičnou pozornost a v tom náleží ústřední úloha Evropskému parlamentu. Děkuji vám. Obdržel jsem návrh usnesení k této rozpravě. Zítra v 11.30 se bude hlasovat o tomto usnesení, tímto k němu končím rozpravu. Nyní následuje krátké oznámení týkající zvláštního výboru eh, pro boj proti organizovanému zločinu eh, jsou nyní eh, na stránkách parlamentu. Lhuta pro pozměňovací návrhy je zítra ve čtvrtek, 11.30 se bude hlasovat. A následující téma rozpravy